Good morning. Good... Dobré ráno, dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové. Vítejte na dnešní schůzi zahraničního výboru. Takto časně ráno. Vím, že to je neobvyklé, ale máme hodně hlasování a musíme Eh, pracovat rychle eh, na před, bod číslo jedna přijetí pořadu jednání. Pokud jsou nějaké připomínky, to nejsou, eh, pořad jednání je přijat. Dvě moje sdělení. Mám jedno sdělení týkající se našeho režimu tlumočení vzhledem k potřebám konference prezidentů. Máme dneska slovenštinu pouze pasivní, což znamená, že můžete slovensky mluvit, ale ne poslouchat. A nyní bod číslo tři naše první hlasování, ale dříve než budeme hlasovat, chtěl bych přivítat Eh, první naší skupinu eh, návštěvníků. Se, jak víte, jsem ze severu Německa a dnes máme tu čest zde přivítat eh, z letecké posádky číslo čtyři. Jsou to vojáci a vojákyně, kteří se účastnili vojenské mise v Africe. Přivítejme je, prosím. A dostáváme se k bodu číslo 3, kterým je eh, protokol k dohodě o partnerství a spolupráci s Bosnou a Hercegoviny. Pan Preda, máte slovo. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo. Ano, víme, že budeme hlasovat o této zprávě, která se týká výboru AFED. Já jsem chtěl poprosit na plenárce parlamentu, aby tato zpráva již nebyla na našem programu jednání. Než bosenský parlament přijme eh, na základě ACBC proceduru, která se týká jednacího řádu. Je to jediná z těchto zemí, která zatím nemá tento nástroj k dispozici. Už tři roky požadujeme, aby ustavili tento nástroj, tak si myslím, že bychom měli počkat s hlasováním, než bosenský parlament přijme tento nástroj, takže skutečně oficiálně žádám o to, aby jsme nehlasovali, než k tomuto dojde. Děkuji. So Chris, Chris, Takže pokud jsem dobře rozuměl, nechceš, abychom hlasovali dnes? Můžeme hlasovat ve výboru, ale nikoliv eh, na plenárním zasedání. Nepošleme zprávu na plenární zasedání dříve, než to bude eh, podle pořad, eh, takto podle jednacího řádu. Jsou k tomu připomínky? Nejsou, takže začneme hlasovat. Začneme hlasovat. Kompromis 2, hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 29 pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Zamítá se. Kompromis 3, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. Eh, kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5, hlasy pro, proti, zdrželi se přijat. A teď jmenovité hlasování 53, eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se 22 eh, 20 pardon, ku 19. Kompromis 6 hlasy pro, proti, zdrželi se, přijat. 64 ve dvou částech pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 64, druhá část pro, proti, zdrželi se přijata. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 74 pro, proti, zdrželi se. E, musíme prověřit. 74 zahajuji hlasování. Jeden hlas chybí. Přijat. 21 k 19. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijat. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 105 pro, proti, zdrželi se přijat, 106 pro, proti, zdrželi se přijat, 108 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 11 pro, proti, zdrželi se přijat, 111 pro, proti, zdrželi se, prověříme 111, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. kompromis 12 pro proti, zdrželi se přijat, 13 pro proti, zdrželi se přijat, 14 eh, pro proti, zdrželi se přijat, 15 pro proti, zdrželi se přijat, 16 pro proti, zdrželi se přijat, 138 pro proti, zdrželi se přijat, 17 pro proti, zdrželi se přijat, 18 pro, proti, zdrželi se přijat. 147 pro, proti, zdrželi se přijat. 19 pro, proti, zdrželi se přijat. 20 pro, proti, zdrželi se přijat. 159 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijata. 159 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 21 pro, 159, druhá část, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Musíte se podívat na, eh, na liberády, kteří to dělají. 21 pro, proti, zdrželi se při, eh, přijat, 22 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat, 24 pro, proti, zdrželi se přijat, 25 pro, proti, zdrželi se přijat, 26 pro, proti, zdrželi se přijat, 27 pro, proti, zdrželi se přijat. Eh, úvodní ustanovení eh, 10 pro proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromis 1 pro proti, zdrželi se, zam, e, pro přijat. E, eh, 16 pro proti, zdrželi se, zamítá se. 19 pro proti, e, zdrželi se, musíme prověřit. 19, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijat. 21 pro, proti, zdrželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat. A e, nyní právní stanoviska 1 e, e, e, pro, proti, přijeli, e, zdrželi se, zamítá se, e, e, e ús, ústní e, přijat, 2 zamítá se, e, pardon, dvě se přijímá, tři zamítá se, čtyři eh, eh, přijat, eh, pět přijímá se, na číslo sedm, sedm padá, ústní pro proti, zdrželi se přijat, to osm pro proti, zdrželi se, prověříme osmičku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Prověříme a konečné hlasování. O zprávě zahajuji hlasování. Teď závěrečné hlasování, konečné hlasování. Devítka byla zamítnuta. Končím hlasování a zpráva byla přijata poměrem 42 ku 33 a dva se zdrželi. A nyní se eh, dostáváme k doporučení radě komise a místo předsedkyní komise eh, týkající se eh, Kyrgyzské republiky na jedné straně s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky prvky. Spravodajem eh, je pan Pereda, máme jedno hlasování, zahajuji hlasování, končím hlasování a 42 k 1 byla zpráva přijatá. A nyní se dostáváme k usnesení. Je to bod číslo 5 doporučení radě komisi místo předsedkyni eh, komise vysoké představitelce eh, eh, o komplexní dohodě mezi Evropské unií a Kyrgyzskou republikou. Pane Predo, chcete vystoupit nikoliv, takže budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo čtyři. Pět se zamítá, šest pro, proti, zdrželi se proti, přijat, sedm pro, proti, Prověříme elektronicky. Končím hlasování, zamítá se. Kompromis 1 pro proti, zdrželi se přijat. 37 pro proti, zdrželi se. Prověříme 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijat. Kompromis 2 pro proti, zdrželi se přijat. 18 pro, eh,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 Končím hlasování. Přijat. Kompromis 14 pro proti zdrželi se přijat, 79 pro proti zdrželi se, 79 prověříme pan Pet. Končím hlasování. Zamítá se 81 pro proti zdrželi se přijat, 15 pro proti zdrželi se přijat, kompromis 16 pro proti zdrželi se Přijat. A nyní se dostáváme ke konečnému hlasování, elektronickému hlasování eh, o zprávě tak, jak byla byly přijaty pozměňovací návrhy, zahajuji hlasování, končím hlasování 42 hlasy ku 47, kteří se zdrželi, byla přijata. A nyní se dostáváme k bodu číslo 6, pokyny EU a mandát zvláštního vyslance EU pro podporu prosazování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení mimo EU. Pan Hryb je naším zpravodajem. Chce vystoupit? Je to dlouhé hlasování, takže začínáme. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 vypadlo, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 79 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 81 od paní Veržiat. Zahajují hlasování. Dvacet na 21, takže to bylo zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 82, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 21, 21. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. 98 od pana Kryba pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře, ověříme, ověříme 98. Končím hlasování. Velice jasně přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 104 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme. 163. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně to bylo zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se přijato. 164. Zamítnuto, co jsem řekl? Ne, ne, ne, to skutečně. To skutečně, ano, u pana Schaffhausera to bylo poprvé v životě. 600 164 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 65 164 zamítnuto, 165 pro, proti, zdrželi se, ověříme 165. -ku. Dobré ráno, kolego. Končím hlasování. Přijatelé.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 Ověříme. 191. Končím hlasování. 44 proti, 1 pro. 192 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 192. Končím hlasování. Přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 196 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 210 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 210. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 18 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 19 pro, proti zdrželi se přijato. 15 pro, proti zdrželi se přijato. 15. Zahajuji hlasování. Přijato. 19. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 16. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 17. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18. Vypadlo. 17 byla zamítnuta. Takže 18 musíme odhlasovat pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme? Dobře. Zahajuji hlasování. Přijato. Já jsem to viděl, Kristiane. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijata. 27 od pana Kána pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31 od pana Michela pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato 41 pro, proti, zdrželi se, přijato 42 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 42 od paní Veržiat. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 45. Ověříme? Dobře. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 45 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 45. Končí hlasování. Přijato. Takže to jsou právní ustanovení. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka nehlasujeme, čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se. Ověříme pětku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Sedm Staženo. Osm Od paní Veržia pro, proti, zdrželi se. Ověříme osmičku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. Devítka od pana Solého pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní návrh dvě pro, proti, zdrželi se, přijato. A dostáváme se k závěrečnému hlasování o celém návrhu usnesení. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. Přijato 41 hlasů pro jeden, proti dva se zdrželi. A dostáváme se k bodu číslo 7 zřízení asilového a migračního fondu. Spravodajkou Spravodajem je místo předseda našeho naší skupiny Andres Vistinen. Chce se ujat slova, nechce. Měla, měl bych vás informovat o tom, že pokud 125 bude přijata, tak 126 potom vypadne. Takže začínáme. Je to návrh stanoviska, je to dlouhé hlasování. Pro stanovisko je to skutečně dlouhé hlasování. Desítka pro, proti, zdrželi se, pověříme. 77 pro, proti, zdrželi se. Tak to skutečně, to bude veliká legrace, musíme to ověřit, zahajuji hlasování. Čtyři kolegové nehlasovali, ale schválili jsme to. 78 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 79 paní Veržia pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 80 pro, proti, zahajuji hlasování. Ověřujeme Končím hlasování. Přijato. 83 pro, proti, zdrželi se. Ověříme opět, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 84 pro, proti, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Takže 90 pro, proti, zdrželi se přijato. 91 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 92 pro, proti, zdrželi se. Přijato, ověříme. 92 od kolega López to předložil, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně přijato. 93 pro, proti, zdrželi se přijato. 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se přijato. 96 pro, proti, zdrželi se Ověříme 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka pro, proti, zdrželi se. Ověříme stovku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 106 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 107 pro, proti zdrželi se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato, 111 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 112 pro, proti zdrželi se ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pětka. Od pana Vystisena. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se přijato. Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto patnáct. Sto patnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, ověříme 117, zahajuji hlasování. Končím hlasování. skutečně velice těsné dneska ráno. Přijato 118 pro, proti, zdrželi se. Přijato 119 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 121 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Sto dvacet dva pro, proti, zdrželi se přijato. 123 pro, proti, zdrželi se. A, takže já mám špatný hlasovací seznam. Tak, takže od Tadžikistánu dneska nehlasujeme, no dobře. Hlasovací seznam EPP údajně není správný, takže 124. Ano, to je paní Moody, takže takto by to mělo vypadat. Kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme 124. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní je zde ta slavná 125. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Ověříme, ověříme 125. Odpůl. 126 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 126. Takže přijato. 127. Pro. Proti. Zdrželi se. Uvěříme 127. Končím hlasování. Přijato. A, takže kde mám ten svůj hlasovací seznam. Tak, to je vlastně jedno. V 127. přijato. 128. pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129. pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končíme hlasování. Zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135 pro. Dobře, 134 ověříme. Výborně. Končím hlasování. Zamítnuto. 135 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136. Paní Můdy pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 139, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se přijato. Šestka, sedmička, osmička, hlasujeme unblock pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 144 a 149 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 145 a 151 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153, 155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 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 160 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 161 pro, proti, zdrželi se přijato. 162 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 162, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se přijato. 164 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 165, zahajuji hlasování. Bylo to sice těsné, ale zamítli jsme to. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 167 pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Devítka od pana Vistesena. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 169 pro, proti, zdrželi se přijato. 170 pro, proti,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 179 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 180 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 181 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže ale ověříme to, zahajuji hlasování o 181. Končím hlasování. Zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se přijato. 185 pro, proti, zdrželi se přijato. 186 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní ustanovení 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17. Paní Veržiat pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19. Pan Epitideus pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 31 paní Verfiat pro, proti, zdrželi se. Ověříme 31. Zahajuji hlasování. Hodně se nám tady lidi zdrželo hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme 34, zahajuji hlasování. Takže vidíme, že jsme to přijali. Takže bylo to schváleno nebo to nebylo schváleno. Kompromis. Kompromis čtyři pro, proti zdrželi se přijato. Třicet devět pro, Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně zamítnuto. 40. Pan Epibedeos pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se. Takže 41 věříme od paní Veržiat. Končím hlasování. Zamítnuto. Zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 45. Pan Castaldo pro, proti, zdrželi se přijato. 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 47. Zahajuji hlasování. 48 vypadla, 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Takže, jo, dostala. takže paní Post, vy skutečně jste o tom rozhodla dneska. Tím pádem jsme to schválili. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže trojka nám tím pádem vypadla, 57. 58. vypadla. Kolegyně Beržia, 59. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60. pan Brok, pro, proti, zdrželi se, přijato. 61. pro, proti, zdrželi se, přijato.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 proti, zdrželi se. 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže opět díky paní posme jsme to schválili. 67. Vypadla, nebo ne? Ne, takže 67. pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, ověříme 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, přijato. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní právní stanovisko 11 pro, proti, zdrželi se přijato. A dostáváme se k závěrečnému hlasování. Elektronicky budeme hlasovat o celém tomto pozměněném textu. Končím hlasování. Zamítnuto 24 hlasy k 19. Pane Broku? Děkuji, jenom takové krátké vysvětlení. Já jsem velkým eh, příznivcem tohoto návrhu, ale dal bych přednost tomu, kdybychom vedli rozsáhlejší konzultace, dosáhli skutečných kompromisů a nebyli nuceni hlasovat tedy k věcem, které ještě nejsou hotové, místo toho, abychom to skutečně dovedli do konce. Děkuji, děkuji Elmaru Brokovi za toto vysvětlení. Chtějí si nějací další kolegové vzít slovo? Pan Epitedeus? Děkuji. my hlasujeme proti, protože není možné, aby v rámci Evropské unie některé země, některé národy strádaly, jako například Řecko, které přitom tolik dělá pro nelegální migranty. Thank you, Mr. Epidideos. Děkuji panu Epidideos, další kolegové, Annelies. Já odmítám naprosto toto poslední vyjádření a souhlasím s tím, co řekl kolega Brok. Lituji toho, že jsme nedosahli eh, kompromisu, ale myslím si, že je to také eh, takový, eh, takové špatné znamení pro tento výbor, pro tento parlament, že vlastně ta věc dospěla tak daleko, že dnes tuto zprávu musíme odmítnout. Děkuji. Pana Stavičius. Děkuji, kolegové. Je to jenom prohlášení ALDE. My jsme hlasovali pro tento fond, ale hlasování jsme prohráli. Líbilo se nám stanovisko, jakým bylo obsah tohoto stanoviska a způsob, jakým bylo vypracováno, protože proběhlo jenom velice málo konzultací EPP, SND a my jsme proto vypracovali společné stanovisko k některým kompromisním návrhům, ale to nestačilo. Kdyby toto stanovisko bylo přijato, žádali bychom o vysvětlení toho vysvětlujícího úvodního prohlášení. To jsme nemohli, protože jsme hlasování prohráli. I když tento fond je třeba, právě protože tento fond je třeba, tak způsob, jak my jsme hlasovali, je více než nešťastný. Děkuji, jak já jsem to pochopil, to stanovisko dnes nebylo přijato. To znamená, že my jako AFED pošleme naše stanovisko LIBE. A kolegové, já si plně uvědomuji, kdy je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů na půdě Libe, čili eh, pokud chcete něco měnit, máte příležitost na půdě výboru Libe. Tady už ta lhůta uběhla. Žádné hlasování. A kdy se bude hlasovat na výboru Libe? Dobře, takže jste byli informováni, děkuji. A dostáváme se k poslednímu hlasování. Je to bod 8 programu. Návrh stanoviska, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou zprávu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu zprávy hranic a víz. Spravodajem je pan Kukan. Let's vote. Let's... Pojďme hlasovat, jde o vynikající stanovisko. První velký velké hlasování a po bloku. 64. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 44 pro, proti, zdržel se. Ověříme si 44, Zahajuje hlasování. Končím. Zamítnuto. Paní Post odešla. Čtyřicet pět. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, Myslím, že bylo přijato, a raději si to ověříme. Zahajuji hlasovat. 47. Končím. Přijato. 48 odpadá. 49 pro. Proti zdržel se přijato. 50 pro, proti, zdržel se. Musíme si to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 51 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se. Ověříme 52. Končíme hlasování. Přijato. 53. Pro, proti, zdržel se. Ověříme 53. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 63 pro, proti, zdržel se. Musíme si to ověřit. 63, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Paní Verže měla plné ruce práce. 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76 pro, proti, proti, zdržel se, zamítnuto. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se, ověříme. Myslím, že liberálové hlasovali pro. Končím. Zamítnuto. 81 pro, proti, zdržel se přijato. 82 pro, proti, zdržel se. Ověříme 82, i když myslím, že to byla většina. Přijato. 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 86 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 88. Přijato. 89 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Devadesát pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdržel se, přijato. 94 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdržel se, Přijato nebo zamítnuto? 95 si ověříme. Zahoji hlasování, končím, bylo přijato. 96 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželo se přijato. 98 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 100 pro, proti, zdržel se přijato, 101 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 102 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 103 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 104 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 105 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 106 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 107 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pan Kukan pro, proti, zdržel se, přijato. 108 pro, proti, zdržel se, ověříme 108, zahajuji hlasování. Zamítnuto 109 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 110 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 111 pro, proti, zdržel se, ověříme, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželo se, přijato. 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3. Pan Kukan pro, proti, zdržel se, přijato. 120 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 121 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 122 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 123 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 124 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 125 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 126 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 127 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 128 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Fito 129 pro, proti zdržel se, přijato. Ověříme. 129. Tři chybí. Zamítnuto. 130 pro, proti, zdržel se, Zahajuji hlasování ke 130. Končím. Samý to. 131 pro, proti, zdržel se. Ověříme. 131. Končím jasně zamítnuto. 132 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 135 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 135 ověříme. Zamítnuto. 136 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdržel se, přijato. 143 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 144 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 145 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 146 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 147 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 148 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 149 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 150 pro, proti, zdržel se, přijato. 151 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 152 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 155 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 156 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 157 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 158 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A tím se dostáváme k zajímavému počtu, úžasnému počtu úvodních ustanovení. Pět Pro, proti, zdržela se zamítnuto. šest Pro, proti, zdržela se přijato. sedm Pro, proti, zdržel se. Ověříme číslo sedm Návrh FITO číslo sedm Končím hlasování. Jasně zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, pro, 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto, ten pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme 10, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, ověřím, zamítnuto. 13 pro, proti, držel se, zamítnuto. 14 pro, proti, držel se, zamítnuto. 15 pro, proti, držel se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, za, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro a 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, přijato. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se, Ověříme. 36 zahajuje hlasování. Končím. Zamítnu to. Jedna pro, proti, zdržela se, přijato. 37 pro, proti, zdržela se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržela se, zamítnuto. 39 pro, 38 ověříme. Zahajuji, končím. Přijato. Elmar je pryč. Takže teď 39 paní Veržia pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se a přijato. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 43 pro, proti, zdržel se, zamít, zamítnuto. Nemůžeme tedy hlasovat ještě dvě hlasování. Pan Preda? Já bych chtěl eh, poděkovat paní Veržia protože dosáhla rekordu, předložila 113 pozměňovacích návrhů. Ano, vždycky je mi potěšením, když mi někdo gratuluje, pána Preda, říká pan Preda. Nové přátelství vzniklo a nyní 43 jsme ještě nehlasovali. Ještě jedna Takže jenom Doro. Pro, proti, zdržel se, přijato. A tím se dostáváme k elektronickému hlasování o celém upraveném návrhu stanoviska. Přijato 32 ku 4. Děkuji kolegům za to, že hlasovali. Přetahli jsme o 15 minut a teď je mi ctí předat eh, předsednické žezlo kolegovi. Budeme pokračovat za tři minuty.